Good afternoon, lady. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Budeme pokračovat v naší práci. Pokračujeme v zasedání výboru REGI a to dalším bodem pořadu jednání, kterým je návrh zprávy změna nařízení EU 1303 z roku 2013, pokud jde o některá ustanovení týkající se finančního řízení pro některé členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi. Ten návrh zprávy, o kterém dnes diskutujeme, se týká článku 24 a článku 123 nařízení o společných ustanoveních, které umožňují vyšší míru kofinancování zemím, které jsou ve finančně obtížné situaci. Komise eh, navrhla eh, prodloužit tuto možnost do, eh, až za data, která momentálně platí. Nečeká se, že tento návrh bude mít dopad na rozpočet. Článek 24 nařízení o společných ustanoveních umožňuje komisi poskytovat takzvané topapy, zvýšené platby zemím, které zažívají hospodářské problémy a které čerpají finanční pomoc. Několik zemí už v minulosti bylo způsobilých, ale Řecko je jediný členský stát, který stále ještě dostává zvýšené kofinancování, nebo dostávalo do konce června letošního roku. Ten článek původně specifikoval vyšší platby do 30. června 2016 a návrh komise e, umožní e, vyplácet vyšší platby i nadále jakémukoliv členskému státu, včetně Řecka, e, který bude čerpat finanční pomoc po 30. červnu 2016, po tu dobu, kdy bude v podpůrném mechanismu, aniž by byla pozměněna celková celková alokace z ESIF na léta 2014 až 2020. Tento návrh jsme obdrželi před naším minulým setkáním v červenci. A naším zpravodajem jsem já za výbor Regi. A pokud jde o další výbory, tak momentálně mou pouze Peš a Ekon zvažují vypracování stanoviska. Rozpočtový výbor nebude psát stanovisko, ale pošle dám dopis. A je velice pravděpodobné, že výbor pro zaměstná, zaměstnanost se také rozhodne e, nevypracovávat stanoviska a pošle pouze dopis. Další výbory TRAN, ENVI, KALT, e, AGRI, FEM a ITRE e, nebudou připravovat stanovisko zatímco výbor KONT se stále ještě nerozhodl. Taková je tedy situace uh, ostatních výborů. A nyní uh, bych vám chtěla několika slovy schrnout kontext uh, návrhu zprávy, který jsem připravila pro tento výbor. Cílem legislativního návrhu je pomoci členským státům, které byly nejvíce postiženy Eh, finančními a ekonomickými krizemi, tak aby mohli pokračovat s implementacemi programů eh, v terénu. Eh, komise navrhuje udržet současnou míru financování 85 a navýšit mechanismus top-up, ze kterého může čerpat Řecko. Článek 24 nařízení o společných ustanoveních stanovuje, že na žádost členského státu s dočasnými rozpočtovými potížemi mohou ty státy, které získaly v rámci ekonomického ozdravného programu finanční asistenci po prosinci 2013, mohou mít navýšené eh, průběžné platby o 10%. To je ten takzvaný top-up, 10% nad míru kofinancování, která platí pro ERDF, ESF a Fond soudržnosti, Evropský zemědělský fond eh, pro rozvoj venkova a Evropský eh, námořní a rybolovný fond. Toto ustanovení platí do 30. června 2016. Řecko bylo jedinou zemí v ekonomickém ozdravném programu ke 30. červnu 2016. Článek 120 tohoto nařízení stanoví, že od 1. ledna 2014 do 30. června 2017 eh, maximální míra kofinancování eh, na úrovni každé priority ve všech operačních programech, eh, která čerpá podporu z ERDF e a ESF, e e. EGF na Kypru bude 85% místo 50%, které platí pro více vyvinuté regiony. Nařízení žádá od komise, aby zrevidovala tyto dvě finanční ustanovení a v případě nutnosti předložila legislativní návrh do 30. června 2016 tak, aby bylo případně možno prodloužit tato ustanovení. Komise tedy tento návrh předložila tomto kontextu eh, Kypr na konci března 2016 eh, prodloužil eh, svůj program. Nicméně vzhledem k další podpoře investic komise navrhuje navýšit maximální míru kofinancování eh, na 85 pro Kypr až do konce eh, období 2014 až 2020. Což eh, posílí kyperský rozpočet o 99 milionů euro. Podle článku 24 um, by mohlo Řecko eh, těžit z navýšení eh, top-up mechanismu a mohly by mu být navýšeny dočasně platby o 10% až do 30. Eh, června 2016. Toto navýšení vedlo k okamžitému uvolnění rozpočtového tlaku a poskytlo likviditu na nastartování investic. Od roku 2011 do roku 2015 díky těmto ustanovením Řecko také dostalo 1,3 miliardy euro dříve, než bylo plánováno. To umožňovalo programům kofinancovaným Evropskou unii rychleji se rozběhnout ku prospěchu reálné ekonomice této země. Komise navrhuje eh, prodloužit eh, způsobilost pro tento top-up mechanismus za červen 2016, aby eh, Řecko mohlo zůstat na cestě k udržitelnému růstu. Z titulu zpravodajky k tomuto legislativnímu návrhu bych ráda navrhla, aby byl návrh komise beze změn přejat jakožto pozice parlamentu. A navrhuji také, aby výbor Regi vyzval komisi, aby tuto záležitost znovu postoupila parlamentu v případě, že bude mít v plánu eh, významnou měrou tento návrh měnit nebo ho nahrazovat jiným textem. Takže to byl můj návrh zprávy. A teď eh, dávám slovo stínovým zpravodajům. My nějaké máme, ale já je tu dnes nevidím. Paní Westphal si vezme slovo jménem paní Krell. Ne, já jsem chtěla zmínit paní Krell, protože ta tady není, ale napsala mi, napsala mi zprávu, že podporuje jakožto stínový zpravodaj eh, tento text, který jsem připravila. Takže omlouvám se. Takže to, to je vyjádření paní Krejl, ale pokud si chcete stejně vzít slovo, tak můžete. Paní Reintke, vy jste stínový zpravodaj? Pan Papadimulis, ano, prosím. Děkuji, pane, paní předsedkyně. Prosím, nasaďte si svá sluchátka, protože já chci hovořit svou mateřštinou, řečtinou. Děkuji vám, paní předsedkyně. Rád bych vám poděkoval ze dvou důvodů. Za prvé za vaše slova, se kterými naprosto souhlasím a rovněž souhlasím s návrhem, který nám překládáte, že bez změny bychom měli přijmout návrh, který předložila komise. Už jsme nazbírali zkušenosti a přitom jsme viděli, jak takovýto mechanismus v minulém období fungoval. Viděli jsme, že to nebylo žádné zatížení pro rozpočtový plán, že to, co se navrhuje, je tudíž neutrální vůči rozpočtu a řecké hospodářství tím mohlo být podníceno v oblasti financí a investic, jakož i při využívání strukturálních fondů tak, jak to komise, rada i mezinárodní organizace eh, plánovaly. A takže mm, z tohoto titulu, když vidíme, že tento mechanismus fungoval pozitivně a zároveň nezatížil eh, daňového poplatníka, protože je neutrální co do rozpočtu, bylo výborné, že pro země to bylo přizpůsobeno, které mají potíže a Eh, Evropský parlament má zcela jistě dobrý důvod váš návrh potvrdit, neboť podle mého názoru bude mít výborné dopady bude-li realizován tento program. Já osobně, ale také má frakce, podporujeme váš návrh eh, a můžeme ho tedy takto přijmout. Děkuji mnohokrát. Děkuji, paní Renky. Děkuji. Paní předsedkyně, také my podporujeme návrh tak, jak byl předložen předsedkyní našeho výboru právě z důvodu, které již tady zazněly. Eh, má to nesmírný význam zejména pro země, které se odsluve finanční hospodářské krizi, aby eh, mohli využívat prostředky z Evropského fondu pro, struktury, pro strukturalizace a investice Řecko a Kypr a Itálie. A proto návrh komise eh, předložil tuto záležitost, kterou my naprosto podporujeme. I když se domnívám, že je třeba zmínit se o jedné věci, a sice, že míra spolufinancování, kterou běžně míváme v politice soudržnosti v dlouhodobém aspektu, eh, má svůj důvod. A je tady dobré odůvodnění, je to dobře, eh, protože je třeba zapojit organizace ve členských státech. Teď s tím tedy souhlasíme, ale domníváme se, že by se to nemělo stát běžným způsobem, jak navršovat eh, eh, tyto, mm, toto čerbání. Protože je důležité podněcovat otázku také spoluvlastnictví a tudíž odpovědnost na straně členských států a regionálních orgánů. To je podle našeho názoru něco, co chceme udržet, tuto odpovědnost. A ještě poslední bod, protože nás očekává delegace do Řecka velice záhy a myslím si, že bychom mohli spojit eh, naše pozorování a vnímání, eh, které v tomto výboru máme, prostě zahrnout do naší delegace a uvidíme, eh, co jsme viděli při našem setkávání a zároveň by nám to mohlo, abychom viděli, co se událo v Řecku v minulých letech. Takže se velice těším těším, že tam pojedeme a budeme mít možnost diskutovat s našimi partnery tam. Děkuji, pan Damato. Děkuji, paní předsedkyně. Také v tomto případě jsme nuceni pozitivně přijmout návrh komise. Takto jsme již učinili v minulém roce. Tehdy se jednalo o předběžné financování pro Řecko. Je to tedy záležitost, kde je spolufinancování a bylo by možné dosáhnout. Nemůžeme odmítnout vyšší míru sponu financování, neboť musíme nechat Řecku tuto možnost tak, aby mohl vylepšit svůj rozpočet. Článek 120 nařízení spolufinancování pro priority i po prvním 6. 2017, když skončí program. A to též platí i pro Kypr. Článek 24. Irsko, Portugalsko, Kypr, tyto země již mají to schválení, jedná se o navýšení plateb. A to proto, protože v zemích se provádí hospodářské reformy. Řecko se nachází ve velice ořehové finanční situaci a ve třetím kvartálu 2018 nejpozději bude moci toto využít. Proto je důležité to odložit. Hmm. Jde o to, aby předběžné financování bylo odloženo až do toho okamžiku, kdy oni budou schopni to využít. Jak již řekli kolegové, hmm, asi nějaká jiná varianta neexistuje. Ty závazky prostě jsou a ve víceletém finančním rámci existují aspekty, které bychom měli zohlednit. Pak je tady článek 32, ten eh, je tak smutně věhlasný, je třeba ho tedy uplatnit. Zanedlouho odcestujeme do Řecka a pokusíme se pochopit kořeny tohoto problému. Během naší návštěvy Řecka doufám, že se nám podaří prodiskutovat celou tuto problematiku a e, přispět k tomu, aby byla zachována ta celková vize politiky soudržnosti. Je třeba odstranit ty nejhorší dopady krize a zároveň podpořit veřejné investice. My z naší strany nepředložíme žádné pozměňovací návrhy a plně podpoříme práci paní předsedkyně. Děkuji a nyní pan Van Nisteroj. Díky. Já budu eh, mluvit za pana Arimonta, našeho zpravodaje, který musel odejít, protože ho pozval belgický král, takže to pro něj samozřejmě byla velice těžká volba. Mohu ale říci, že on nemá žádné námitky proti vašemu návrhu. Eh, někdy tady jde trochu o načasování. Eh, mohla byste nám říci, nebo řekla jste nám, že několik výborů bude podávat stanoviska, ekon a další výbory. Takže my vlastně nemůžeme se definitivně rozhodnout, protože zatím nemůžeme přečíst jejich stanoviska a vyvodit z nich závěry. Takže asi není příliš velký spěch, nebo ano? Otázka je tedy, jestli máme nějaký prostor na to, abychom si přečetli jejich práci a potom rozhodli. Žádné námitky tedy nemáme, ale kdybych já byl autorem stanoviska z jiného výboru a hlavní výbor už učinil rozhodnutí předem, tak a už se nedali podávat pozměňovací návrhy, tak já bych nad tím trochu povytáhl obočí. Já si myslím, že to zkrátka není zdvořilé, že bychom to měli vyřešit nějak. Děkuji, pan Celer. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Jsem nejenom členem výboru REGI, ale také členem výboru pro kontrolu rozpočtu. A nemůžu jen tak se tady převléknout kabát, když tady ty výbory. Prostě eh, obojí nám nepůsobí. A proto si myslím, že bych rád věděl, do jaké míry ty země, kterých se to týká, veškeré ta zvýhodnění, která mají a běží to již několik eh, let, skutečně využili. Řecko je zvláštní případ, takže to bych nechala poněkud stranou, to bych z toho výjimul prozatím. Řecko je ještě v ESM a má skutečně velice zvláštní, specifickou situaci, kterou musí nějakým způsobem zvládnout a proto je pravděpodobně správné Řecku pomoci a i do budoucna mu přislíbit jistá ulehčení. Ale něco jiného je v případě Kypru. Kypr již opustil ESM, měli velice naspěch, chtěli tedy ESM opustit, tedy zdá se, že tak špatně se ta hospodářská situace na Kypru nevyvíjí. A když nyní mají vlastně více než na HDP na hlavu více než 90% evropského průměru, tak to není tak špatné. V eh, čeho jsem si všiml na Kypru a co se mi nelíbí je toto. Eh, téměř eh, hned, jak vystoupili s ESM, tak změnili svůj daňový systém a minulý rok zavedli daňová ulehčení, takzvané resident but non domiciled program, tedy rezidenti, ale ti, kteří tam tedy nemají své trvalé působiště. To jsou tedy lidé, kteří nemusí být ani státní příslušníci. Jsou to lidé, kteří prostě si pronajmou na Kypru byt, založí tam podnik, což je možné pomocí eh, toho, že dvakrát kliknout na myš u počítače a ty potom na, dostanou ulehčení, eh, respektive naprostou daňovou svobodu na po 15 let pro veškeré své zisky. My tady voláme o tom, aby se skoncovalo vyhýbání se daním a e, podívejte se na to tedy, jak Kypřané dávají ulehčení takovýmto lidem. E, takže je to vlastně, ta situace na Kypru je výhodnější ještě než na Maltě. A to bychom si tedy měli uvědomit, když zvažujeme tuto problematiku. Za to není poněkud nespravedlivé a neskresluje to hospodářskou soutěž. Za to tedy není nespravedlivé vůči jiným státům, když oni takto vlastně odbírají eh, zisky z jiných členských zemích a tímto způsobem je nalákají na Kypr, kde pak je ty lidé nemusí danit. Takže zdá se, že se Kypru tak špatně nevede. A pak také vím, že to se týče um, ehm, přidělávání prostředků na Kypru v minulém období podpůrném, že to neprobíhalo příliš transparentně. Mně tedy chybí informace dostatečné, ale dozvěděl jsem se věci, které mne spíše vedou k tomu, že bych řekl, že by Kypr neměl být nadále to zvýhodnění při spolufinancování když vlastně Kypr tady odejímá peníze jiným členským státům tím, že láká podniky k sobě pomocí velice nízkých daňových sazeb, tak ten asi nemá až takové potíže s rozpočtem a nemyslím si, že bychom mu měli poskytovat nějaká zvýhodnění. Děkuji, pan Nilsen, prosím. Děkuji. Já nemám žádný jiný návrh než zpravodajka, kterou podporuje i náš stínový zpravodaj. a neznám přesně detaily toho návrhu, ale chtěl bych zdůraznit, že někdy by se mělo počítat nejen kofinancování prostřednictvím peněz. Na místní úrovni jsou důležité strategické investice, také e, v podobě sociálních investic z Evropského sociálního fondu, ale také z regionálního fondu. Potom spoustu podpory vykonají dobrovolníci. Jakým způsobem rozšiřovat možnosti také pro dobrovolnou práci, která by zmobilizovala lidi z vesnice nebo podobně. I to by se mohlo počítat jako kofinancování. To je podle mého názoru na velkou diskuzi, protože my sice nemáme peníze, ale můžeme pracovat s dobrovolníky, zejména v rámci sociálního fondu. To si myslím, že je někdy důležitější než peníze. A pak by se to mělo počítat jako kofinancování. Thank you. Thank you very much. Děkuji vám. Děkuji vám mnohokrát. Máme příležitost eh, vyslechnout si také rozhodnutí rady. Zastupuje nás tady slovenské předsednictvo. Já teď dávám jemu slovo, abychom si vyslechli postoj předsednictví děkuji. Já se jmenuji Katarina Němová, reprezentuji slovenské předsednictví na radě a ve jménu rady bych ráda řekla, že podporujeme vaši zprávu Evropského parlamentu, paní předsedkyně, abychom schválili návrh komise. Čekáme na schválení radou v tomto měsíci a potom budeme čekat, jak rozhodne parlament rozhodnutí rady bude, jak očekáváme, bez pozměňovacích návrhů. Děkuji vám, děkuji. A teď dám slovo panu Berkoviči, kdo nám, který nám představí postoj Evropské komise. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji vám, paní předsedkyně, tež za vypracování vaší zprávy, který odráž, která odráží velice dobře návrh komise. Chtěl bych upozornit na dva vaše závěry, které jsou důležité. Za prvé, jak vy ve vaší zprávě říkáte, že to je eh, zacílené a nebylo to rozšířeno na všechny členské státy. Bylo, tento návrh byl vybrán na určité země, které se nacházejí v obzvláště obtížné hospodářské situaci. Co se týče Kypru, tady jsem chtěl zareagovat na připomínka pana Celého. Situace na Kypru v hospodářském ohledu v roce 2014 a v roce 2015 byla nesmí, extrémně špatná a to vedlo komisi k návrhu komise. Spolu s Řeckem to byl jeden z těch mála členských států, kde hospodářský růst a investice byly v mínusu. Eh, čili si myslím, že tady máme dobré důvody, proč rozšířit míru eh, s spolufinancování, tak jak jsme to udělali a měli bychom eh, tímto způsobem postupovat. No, další věc, kterou bych rád řekl, jak se zmiňujete ve zprávě, tyto návrhy jsou ne- rozpočtově neutrální. E protože znamená to eh, generovat platby, aby byla likvidita, která bude moci plynout tam eh, v okamžiku, kdy je to nezbytné. Děkuji vám. Thank you very much. Děkuji. A dovolíte-li mi, pokusím se eh, zareagovat na otázky a připomínky. Za prvé chci říct, že naprosto souhlasím s tím, že Spolufinancování v srdci našeho systému politiky soudržnosti hm, aby členské státy, regionální úřady i lokální úřady byly řádně zapojeny. To je mimo jakoukoliv pochybnost. Máme příležitost za dva týdny jet do Řecka a uvidíme, budeme mít tedy možnost vidět, jak to funguje ale my nespochybňujeme spolufinancování. Já chápu návrh komise takovým způsobem, že chtějí podpořit proces politiky soudržnosti na Kypru a v Řecku. A to je rovněž také moje odpověď na pana Celého, Celera. Pardon. Možná, že máte pravdu, já nevím. Možná, že tam jsou problémy s daněmi na Kypru, ale tady já navrhuji rozhodnutí, které se týká implementace politiky soudržnosti a nikoliv eh, nenavrhu nic k celé hospodářské situaci na Kypru. A já si domnívám, že tím, že podpoříme proces soudržnosti na Kypru a v Řecku, podaří se nám také pomoci ke zlepšení hospodářské situace v obou zemích. To je tedy důvod, proč o tom diskutujeme a je to také důvod, proč jsme vypracovali stanovisko a to je také důvodem, proč navrhuji přijmout tuto zprávu, tento návrh komise bez jakýchkoliv pozměňovacích návrhů. Ehm, ehm, my jsme zodpovědní za naše rozhodnutí a můj návrh je, abychom vyčkali ještě na stanovisko výboru REGI. A myslím si, že to je rozumné. My už jsme to udělali pro Řecko a můžeme pokračovat, protože to přineslo dobré výsledky. Možná, že tam jsou nějaké problémy, ale budeme mít možnost eh, vidět to přímo na vlastní oči a diskutovat přímo na místě s lokálními, auto, s lokálními úřady. Co se týče Kypru, můžeme požádat komisi, aby nám poskytla více informací ale celý návrh je dostatečně vyvážený, domnívám se, jako zpravodajka a proto podporuji tu pozici neměnit žádnými návrhy návrh komise. Tak vypadá situace nyní. A ráda bych se zeptala, zda souhlasíte se mnou, že nebudeme pozměňovat tento návrh, nebo máte nějaká přání pro pozměňování? Pan Venistleroy? No, já jsem chtěl ale zdůraznit, že my nemáme stanovisko v tomto výboru. My jsme příslušným výborem. Další přijdou se stanovisky. Musíme se podívat na kontext eh, stanovisek v jiných výborech. Budeme hlasovat, my budeme hlasovat tady bez pozměňovacích návrhů, ale musíme dávat pozor na to, že musíme zahrnout také stanovisek dalších výborů, stanoviska dalších výborů. Okay. The other, the opinions of the other committees will... Tak dobře, takže stanoviska ostatních výborů budou připojena ke zprávě. Teď nebudeme hlasovat, teď přijímáme bez pozměnění a e, potom e, všechna stanoviska připojíme k textu. A budete o tom informováni. Je to tak v pořádku? Formálně budeme hlasovat příště. Nicméně děkuji vám za podporu eh, této zprávě. Děkuji a budeme pokračovat eh, dalším bodem. Což je zpráva z vlastní iniciativy pana van Nistleroje. Omlouvám se, není to iniciativa. Každopádně zpravodajem je pan Van Nistelrooy, který nám představí svůj návrh zprávy o investování do pracovních míst a růstu, maximalizace eh, příspěvku evropských strukturálních fondů. Eh, to zpráva na základě článku 63 eh, nařízení o společných ustanoveních. 13. července proběhla výměna názorů a e, pan Van Nistelrooy e, nám sdělil hlavní výsledky vyjednávání mezi členskými státy a komisí o dohodách o partnerství a o operačních programech e, podle článku 16 odstavce 3 nařízení o společných ustanoveních. Jak bylo zmíněno na minulé schůzi Regi a na veřejném slyšení 15. června, zpravodaj se ve své analýze soustředí na celou řadu klíčových oblastí, z nichž lze čerpat určitá ponaučení pro budoucnost politiky soudržnosti. Dnes pan van Nistelrooy předkládá návrh zprávy a já navrhuji lhůtu pro pozměňovací návrhy na poledne 4 ve čtvrtek 15. září a dávám slovo panu Van Nistelrojovi. Prosím. Děkuji, budu hovořit nizozemsky. Neboť mý voliči, má voličská základna nyní sleduje. Sleduje naši schůzi a proto budu hovořit nizozemsky. Uh, jak již řekla paní předsedkyně, jsem velmi potěšen její reakcí. Hmm, to, co nadnesla již při slyšení a při výměně názorů. A vím, že různá politická uskupení v tomto výboru která plánovala obdobnou aktivitu, chtěla také zanalizovat za zpráva Evropské komise, tedy ta první zpráva, ve které se můžeme dočíst, jak v období 2014 až 2020 budou evropské prostředky společně s prostředky obcí a dalších míst a někdy i privátních investorů, jak budou využity. Zpráva tedy má odpovídající název investovat do zaměstnanosti a růstu. Je tedy důležité vědět a dozvědět se, jak je možné Unii optimálním způsobem podpořit. Veškeré údaje, které jsme obdrželi, bychom nyní měli zhodnotit. To je úkolem našeho výboru. Tak to tady chceme pracovat, abychom nakonec měli dobré rozhodnutí na plenárním zasedání. Uvedem několik všeobecných úvah. věci, které byly jmenovány při eh, hodnocení celkového dokumentu jsem zohlednil. Vidíte, že mé, můj další návrh je poněkud jiný než ten první. Já jsem využil veškerých dalších poznatků. Rád bych poznamenal několik věcí. Za prvé, Evropské investiční fondy jakožto nástroje. Jedna třetina peněz daňových poplatníků která se používá, nemám, pocit, nemám tím na mysli jedna, jedne, na jeden nástroj, ale celé Unii, ve všech členských států s podílem vlád a měst a obcí. To je tedy skutečně pravý evropský nástroj. Není to něco, co by se týkalo pouze nějakého jednoho sektoru, je to skutečně něco, co je průřezové. A v dobách krize, kterou jsme zažili, to bylo velice zásadní. Některé členské státy neměli až tak velkou možnost investovat a právě tady pomohly evropské peníze v období krize. Samozřejmě také e, byla velká rozpočtová omezení v jistých členských státech e, s, s cílem kontrolovat e, rozpočtový schodek. Tedy peněz nebyl dostatek. A v této zprávě komise velice dobře vidíte, jak to celé zafungovalo a že to byl skutečně velice důležitý nástroj. Druhá věc, kterou bych chtěl velice zdůraznit, je toto, kam ty peníze plynou. My jsme samozřejmě toto sami nastavili v našem nařízení. Řekli jsme, že není možné, aby peníze se používaly pro koníčky členských států či regionů. Ne. Stanovili jsme jasnou řadu priorit a tyto priority jsou znalosti, zn- přetavit znalosti do pracovních míst, do školení, do zaměstnanosti. Evropa má obrovský znalostní náskok a my musíme se postarat o to, aby tyto znalosti byly využity v podnikání nebo také v sociálních podnicích. To je první věc. A za druhé, to, to byla taková typická volba našeho parlamentu, to, že jsme řekli, že je důležité, abychom se soustředili na i informační a komunikační tele, technologie. My tady všichni komunikujeme, sedíme si u našich iPhoneů a dalších přístrojů, ale toto vše má dopad na veškeré další sektory. Podívejte se, jak se změnil způsob obchodování bank, jak funguje školství či zdravotnictví, jakým způsobem se například ukládají informace o pacientech a tak dále. A třetí věc, ta souvislí s trvale udržitelným životním prostředím. Veškeré investice, které se toho týkají, mám tě na mysli energie, CO2, lepší bydlení, lepší využití obnovitelných zdrojů a toto vše zejména na regionální a lokální úrovni. Velké cíle se týkají také sociální integrace aby nikdo nebyl ponechán stranou. A abychom se pokusili pomocí těchto opatření poskytnout lidem nové perspektivy, což je zejména důležité nyní v tomto těžkém období krize. A dále teritoriální dimenze. je možné spolufinancování kombinovat i s přeshraničními formami financování a to je, myslím, velice důležitý faktor. Závěr, který z toho vyvozuje, je velmi pozitivní. Vysoce pozitivní, bych řekl. Neboť občanovi můžeme ukázat, že to, co se tady tvoří, to není něco, co by si vymyslel Moloch v Bruselu, ale vzniká to přímo ze spoda, z reálné ekonomiky, z reálné společnosti, že to pochází od nich, od lidí, od občanů. Tedy v Evropě bychom právě takovéto nástroje měli i nadále vysoce podporovat. A další aspekt. Vidíme, že z celosvětového hlediska je Evropa také důležitým hráčem. V minulém Tyrkisovém týdnu jsme navštívili Silicon Valley a když tam vidíme, jak rychle se odvíjí ten rozvoj, jak rychle oni jsou propojeni například se zeměmi z Ázie, jak rychle oni jsou schopni vyškolit své lidi v oblasti softwaru či matematiky. To je velmi důležité si uvědomit, abychom i v budoucnu byli podobně takto jednat a vše využili ve prospěch ekonomiky a společnosti. Takže to je náš úkol. Tady musíme být na pozoru, abychom dokázali znalosti skutečně přetavit do profesí, do pracovních míst a IKT je tady zcela zásadní. A pak vidíme, že tyto fondy nezávisle na tom, jak to tedy pojmenujeme. Máme tady 10 domluv, kde musíme přinést výsledky. Evropská komise nyní má vlastní program pro růst a zaměstnanost, ale když to tedy e, položíme vedle sebe, tento program a ty fondy, tak to všechno do sebe zapadá. Spolu funguje to. Nemůžeme nyní říct, že například EFSI dnes dopoledne jsme se tomuto fondu věnovali, nebo Horizont 2020, tento program, tam jde spíše o ty excelentní aktivity v oblasti výzkumu a vývoje a to nejsou nějaké oddělené nástroje, to vše je propojeno. Souvisí to spolu. A to, co vidím já, a tady to také zaznělo v našich diskusích na výboru, nyní se to vnímá mnohem silněji a pozorněji než například před 20 lety. Proč? Protože máme nyní společné problémy, například v důsledku Brexitu, to je dodatečný problém i v oblasti bezpečnosti. A zde je třeba říci, že pro evropského občana je důležité, aby viděl, že existuje solidarita. A to je přesně tento nástroj, ten je tím mostem takže je důležité, abychom si velice vážili evropských eh, strukturálních a investičních fondů. A víme, že ta tendence zde je, že těchto fondů si lidé váží více než dříve. Mám tam samozřejmě i kritické body ve svém textu. Tady bylo explicitně řečeno, že to pochází poněkud, přichází poněkud pozdě, že to, ten, to období začíná příliš pozdě, že sice máme peníze, ale že to trvá příliš dlouho. Ano, to bychom mohli ještě více upřesnit, vyjasnit. Tady vás prosím o předložení pozměňovacích návrhů. A pokud budeme chtít do budoucna něco změnit, zlepšit, tak to je důležité. Zde je důležité, abychom začali dříve. A měli taková nařízení a taková rozhodnutí, abychom měli dobré nové nařízení. A ne, abychom opět byli v té situaci, kdy budeme potřebovat příliš mnoho času pro projednávání s členskými státy. Je třeba jednat rychle. A další věc, komplexnost. Ano, je to komplexní záležitost. Na jedné straně máme naše rozpočtové prostředky, vše eh, to je zaměřeno na výkonnost, mají, jsou to vše investice zaměřené na výkonnost. My tady ne, ne, nerozdělujeme jen tak peníze, ne. Nás zajímá, co se s těmi penězi udělalo a jaké výsledky se dosáhly. Eh, z regiony a města se na to museli nejdříve zvyknout. Oni tu zkušenost neměli. Ten přístup ex ante to chvíli trvalo, než se to zavedlo, ale nyní naštěstí se vlastně zabýváme zjednodušením a i to, jak si zmiňují několika body ve své zprávě. A nyní poslední věc, a to je viditelnost. Stojíme před dilematem. Skutečným dilematem. A to, to je naše komunikace. Jedna třetina rozpočtu, uvědomme si to. A nyní v dobách zrůstajícího populismu, nacionalismu, který zkvétá v mnoha zemích, Podívejte se do Velké Británie. V regionech, které dostaly nejvíce z našich peněz, právě tam občané hlasovali proti Evropě a pro vystoupení z Evropské unie s důvodem, že Evropa jim nic nepřináší. Takže tam jsme se zachovali špatně. Měli jsme špatnou komunikaci protože naše komunikační strategie pokážela, pocházela z doby, kdy vše fungovalo, všichni byli spokojení, rostlo HDP, rostly příjmy a nebyly žádné problémy. Ale v dobách, kdy došlo k určitým politickým problémům, je třeba komunikovat s občany jinak. A proto já jsem se toho chytil a řekl jsem si, Musíme to nějakým způsobem změnit. Je třeba změnit naši komunikaci. Ti, kteří provádějí projekty, sociální projekty. Například já jsem nalezla pracovní místo, protože jsem dostal podporu z Evropského fondu. Něco takového by se mělo komunikovat. Konkrétní příklady. Ale něco takového se nedělá. Dělá se reklama na všechno možné a myslím si, že některé projekty by bylo třeba i zastavit, protože jsou příliš byrokratické a taková ta konkrétní komunikace to vůbec není, to chybí. A já sám jsem předseda jedné komise, Evropské komise pro Regiostars v rámci týdne pro regiony a města. Eh, tam je co si udělováno, vždy dochází ke krásnému setkání, je tam mnoho lidí, mnoho potlesku, ale ptám se, dokážeme jaksi proniknout až do srdcí našich občanů, objevujeme se v důležitých médiích, to je třeba si zvážit, takže k tomu tam mám taky jistou formulaci, že třeba, abychom zlepšili naši komunikaci, aby byla lepší, chytřejší což musíme samozřejmě učinit ve spolupráci s členskými státy. Někdy říkám, že že je třeba, abychom vyleštili hvězdy Evropské unie. Ty se musí blízkat. A zatím se neblízkají. Nedávno jsem byla na návštěvě ve Slovensku a tam jsem e, navštívil určitý projekt, který byl e, zafinancován evropskými penězi. Šlo o zpracování odpadu. Oni tedy dostali evropské prostředky, peníze od Evropské unie a stali se příkladem pro cenou zemi a skutečně nyní smýšlí jinak než dříve. Takže my, my, my kde si po Evropě míváme takové ty vlajky s těmi, s těmi hvězdičkami, ano, to je hezké, před veřejnou budovou, ale lidé dávno zapomněli, že mnoho věcí Unie financuje. Vůbec to nevedou na vědomí. Je tedy třeba změnit i e, vlastně to chování poté, co je projekt dokončen, tak aby zůstalo v povědomí občanů to, z jakých prostředků byla ta či ona věc financována. E, příští týden pojedu na konferenci slovenského předsednictví na Slovensku, která se bude týkat budoucnosti koheze. A tam eh, bych rád rovněž přišel se svým příspěvkem a řekl, milí lidé, potřebujeme jiné úkoly, je třeba dosáhnout občanů, dokázat s nimi komunikovat, aby nám také naslouchali. Takže tady skutečně musíme si zvážit, jak celou komunikační strategii vylepšit. A na závěr velice se těším na vaše reakce, na vaše podněty Eh, plánujeme někdy v říjnu dvě schůze se stínovými zpravodají ve Štrasburku. Určitě se nám podaří nalézt nějaký vhodný termín. To, to jsou tedy má úvodní slova, hm, výjimečně tedy nizozemsky, paní předsedkyně. Děkuji. A teď budeme pokračovat se stínovými zpravodaj, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Teď jsem skutečně stínovou zpravodajku a jsem také připravena k tomu něco říci. Než se dostanu ke zprávě Lamberta von Nistleru, k jeho návrhu, Chci říci, že mě nesmírně těší, že předsednictví rady E, e, e, je mezi námi a vítá mezi námi bývalou kolegy z Evropského parlamentu a těšíme se na výbornou spolupráci. A stejně tak jako minule, dovolte, abych udělala nejprve takovou vstupní poznámku, připomínku, která nebude v rozporu s tím, co řeknu poté, ale není mi stále tak zcela jasno, co má být cílem zprávy zda teď tímto pádem chceme hodnotit zprávu komise, tak bych to pochopila z toho nadpisu, a nebo e, zda e, chceme dělat návrhy na další e, období plánování po roce 2020. To už jsem řekla minule. A já si myslím, že ale nebude v rozporu, když teď zareaguji na kolegu. Když se podíváme na jeho návrh, považujeme ho za velice zdařilý, protože spojuje obé. Na jednu stranu pohled zpět a na druhou stranu pohled dopředu. Eh, což příležitostně vede k určitému zmatení ve zprávě, tak se to aspoň tak to bylo u mě, když tady máme ten pojem new period, protože tady na jedné straně by mohla být myšlena nová perspektiva, buď tedy současné Eh, dotační období, a nebo v bodě 23 příští období dotační. A není tomu tak jenom v německém překladu, já jsem se dívala i na angličtinu. Lambert eh, skutečně oslovuje celou řadu významných témat. A tak začíná tvoje zpráva, milý Lamberte, právě s politikou soudržnosti. A tady tě sto, nejenom 100, ale 150% podporuji v tom, co tu říkáš skutečně musíme lépe prodávat politiku soudržnosti, protože v skutku politika soudržnosti, a to neříkáme eh, poprvé, je investicí do budoucnosti. A to právě to, o čem si, právě, o čem si hovořil. Jakým způsobem se prodáváme my sami? Jak se ukazujeme na veřejnosti? a to je teď mimo zprávu. Já se domnívám, že není důležité jenom to, jak v Evropském parlamentu, ve výborech a se všemi zde pracujeme a jaké dobré věci říkáme, ale potřebujeme k tomu všechny politické úrovně potřebujeme získat regionální úroveň, u nás v Německu máme tedy tu spolkovou úroveň a pak úroveň jednotlivých zemských států. My všichni se musíme, musíme také proklamovat a uvádět v povědomí, že existují evropské peníze, které jdou na blaho regionu a rozvoje. A je třeba, ty si teď upozornil na to, že třeba, eh, to, jak to bylo s tím, že se dostal to pracovní místo a je důležité na to upozorňovat, aby to každý takto říkal, že je možné z těchto peněz vytvářet i takovéto příležitosti. Já se právě vracím z dovolené v Polsku, překrásná země, mohu říci, opravdu se vyplatí navštívit. A všude jsou eh, napsány eh, cedule štíty opraveno z prostředku Evropské unie či vybudováno z prostředku Evropské unie. Vidíš to v celé zemi, ale přesto Eh, vidíš latentní nenávist vůči Evropě. Třeba, že tam prostě je tolik cedulí, které upozorňují na to, kolik peněz přišlo z evropských fondů nebo co všechno se udělalo. Eh, potřebujeme k tomu prostě získat i další. Eh, druhý bod, tematické soustředění se. Ano, tematická koncentrace, soustředění se na témata. Eh, o to jsme se zasilovali v minulém legislativním období. A eh, tato koncentrace funguje. Neděláme nic, že bychom prostě rozlévali vodu jen tak z konve, ale snažíme se, abychom řádně peníze investovali. Například podpora investic, boj proti klimatickým změnám celé řady oblastí mohou být pokryty. Sociální soudržnost, Lamert, na to si právě také upozornil. Tady jsme na správné cestě a to je to, co chápeme pod tematickou koncentrací. Druhé důležité téma Myslím, že v našem výboru by to nikdo nerozporoval. Zjednodušení a víceúrovňová zpráva či víceúrovňové řízení. Nedovedu si představit, že by někdo byl proti. Tady máš naprosto naši podporu. To platí i pro další kroky a o tom si taky hovořil v bodě 32, ku příkladu zásada partnerství. Ano, o to v skutku jde. Přesně se na to podívat, poučit se z toho, jak jsme to teď my začali, a to je pro mě obrovský milník, že se nám podařilo tuto zásadu partnerství instalovat do nového volebního období. Je potřeba, aby se nám v budoucnosti lépe dařilo partnery a partnerky, ať už budou sedět kdekoliv, odpovídajícím způsobem dostat na palubu, aby to, co financujeme, to, co chceme, se skutečně dostalo k občanům a na závěr bych ráda řekla něco o jednom bodě, na který nahlížím trochu skepticky. I to už jsem řekla minule. To spojení s evropským semestrem to tak zcela nechápu. Nechápala jsem to ani v minulosti, ani to nechápu teď. A hodnocení výkonu výkonnostní rezervy. No na to hledím skepticky, to taky není vůbec žádné tajemství. Já jsem to říkala i v minulém volebním období. Tuto výkonnostní rezervu já nepovažuji za dobrou. Tady tedy se mi to nelíbí. Ale přesto, a to není rozpor eh, k tomu, co jsem řekla předtím, předložil si dobrý návrh, kolego, vyplatí se na něm pracovat a těším se na další spolupráci. Děkuji. Děkuji. A budeme pokračovat s dalším stínovým zpravodajem. Pan Jakovčiš bude hovořit na místo pana Miltenburga. Ano, pan Miltenburg tady není, pomáhá momentálně lidem v Gibraltaru takže já se pokusím přečíst eh, jeho eh, myšlenky ke zprávě pana eh, Lamberta van Distleroje. Já ale vím, že jste přátelé, takže patrně si o tom promluvíte s panem Miltenburgem soukromně. Každopádně chci říci, že pan Miltenburg je trochu překvapen tím, že tam není ani jeden odkaz na vazbu mezi strukturálními reformami a politikou soudržnosti strukturální reformy a e, naplnění investičních cílů jdou e, ruku v ruce. Domnívá se pan eh, Miltenburg. Také by eh, rád uvítal více flexibility ohledně tematických cílů. Flexibilita by měla být používána pouze na eh, problémy, které se používají, po, které se vyskytnou po přijetí operačního programu. Pak jsou tu určité připomínky k doporučením pro jednotlivé země. A pravidla pro státní pomoc by měla být eh, dostatečně nastavena, pokud jde o používání evropských a národních fondů. Eh, pak eh, by byl pan Wintelberg rád, kdyby byla odstraněna tato překážka. Také se domnívá, že HDP nemusí být jediný legitimní indikátor pro přidělení zdrojů. Mohou existovat i další indikátory. A konečně Pravděpodobně podáme eh, nějaké pozměňovací návrhy a budeme diskutovat eh, také s panem Matasem o té zprávě, která eh, si myslím, že je velice dobrá, dobře zacílená, ale možná, že tu a tam nějaký návrh by ji mohl zlepšit. Děkuji, paní Damato, prosím. Děkuji. Děkuji mnohokrát kolegovi za jeho návrh zprávy. Eh, která se opírá o analýzu sdělení komise, které bylo předloženo v prosinci. Komise se vyjadřuje k výsledkům vyjednávání smluv o partnerství a programů a předložila je v rámec, souhrn pro členské státy, je jistě dobré, když zde zaznívá, že je třeba, aby byla politika soudržnosti transparentnější a to na všech úrovních. A pokud hovořím o transparentnosti, tak tím nemám na mysli, že budeme hovořit pouze o případech pod, podvodů, ale mám tím na mysli také to, že třeba, aby všichni věděli, že politika soudržnosti je nejdůležitější investiční nástroj celé Unie a proto je dobré, aby se vyvíjely hodné projekty, které budou dobrým způsobem realizovány. Pokud tato politika bude financovat užitečné projekty pro obce a města a území, tak to bude odpovídat také zásadě, evropské zásadě spolufinancování a e, sociálním a teritoriálním kohezním cílům. Myslím si, že je neúnosné, že došlo k tomu spoždění u operačních programů a také při těch výdajích, při té realizaci. To je skutečně špatné, měli bychom něco změnit. Učetní dvůr řekl, že pokud to není propojeno s další politikou, že by to nemělo být propojováno s další politikou, například s politikou státních subvencí a dalšími oblastmi veřejného sektoru. Tematická koncentrace je velice důležitá pozitivně a také podmíněnost ex ante a výkonnostní rezerva. To jsou vše jistě dobré věci, ale třeba Eh, si zvážit také kritéria, pomocí které budeme měřit tu výkonnost. Důležité je samozřejmě ono výše zmiňované zjednodušení. A skupina na vysoké úrovni pro zjednodušení by měla nutně zanalizovat také to, jakým způsobem jsou uplatňována zjednodušovací opatření, která přijela komise efektivnost nákladů a tak dále. My budeme samozřejmě s panem zpravodajem rádi spolupracovat. Děkuji. Děkuji. Chce si někdo další vzít slovo? Ne. V tom případě dám slovo zástupci Evropské komise. To je paní Kadri Ústav. Prosím, máte slovo. Děkuji vám a děkuji za důkladné čtení eh, naší zprávy a za veškerou práci, kterou odvádíte. Chtěla bych zdůraznit čtyři body abych objasnila některé otázky a poskytla vám aktuální informace, protože jinak neustále se vyvíjejí události. Do značné míry samozřejmě souhlasíme s obsahem zprávy. Není tam nic, s čím by se dalo nesouhlasit. Pokud jde o komunikaci, tak samozřejmě komunikace vždycky může být lepší, než je. My se o to neustále snažíme. A abychom měli co nejširší eh, dopad prostřednictvím lepší komunikace, tak komunikace musí probíhat ze všech směrů. Není možné, abychom komunikaci nechali pouze členským státům nebo pouze komisi nebo nějakému jinému aktéru. Myslím si, že každý se musí co nejlépe snažit šířit povědomí o výsledcích eh, své politiky. Abychom tomu pomohli, chci zdůraznit, že máme eh, velice dobrou platformu otevřených dat, která byla eh, spuštěna v, po, po zprávě podle článku 16 a teď poprvé jsme schopni na začátku programovacího období říci, eh, co bude v hrubých rysech naplněno na evropské úrovni. To jsou data, která jsou online k dispozici a jsou rozepsaná podle členského státu, podle programu a podle fondu fondu, takže se můžete podívat na svou zemi nebo na zemi, kterou se chystáte navštívit, co e, se ta země zavázala naplnit s pomocí těchto fondů. Tato data se dají používat ke komunikaci, což komise dělá i sama. Tato platforma otevřených dat bude pravidelně aktualizována. Momentálně eh, je tam, jsou tam spíše ty sliby, ke kterým se zavázaly členské státy v dohodách o partnerství. Jsou tam dohodnuté cíle, které budou plnit a potom tam budou eh, pravidelně aktualizované informace o tom, jak jsou ty cíle naplňované tedy kolik bylo splněno v prvním roce, pak v dalších letech a tak dále. Ten pokrok tam bude takto viditelný. Kromě toho tam budou e, obvykle aktualizované informace o e, konkrétních platbách. Takže nebude potřeba čekat sedm let nebo deset let, e, než se dozvíte, jestli za peníze evropských daňových poplatníků se něčeho dosáhlo. K FC. Tam eh, bych možná trošku varovala, že stále je ještě příliš brzy eh, pro EFSI. To je fond, který se rozjel rychle, ale zatím ještě nedošlo na plnění a na platby, takže zatím je brzy činit nějaké celkové závěry, že je FC podstatně lepší nebo není než strukturální a investiční fondy. Eh, Až nazraje čas, tak bude možné činit takovéto závěry administrativní zátěži. V té zprávě chybí studie o administrativní zátěži a já bych vás chtěla informovat, že komise provedla studie a my je velice rádi předložíme vašemu výboru. Proběhla studie v roce 2010 a potom další v roce 2012 před legislativními návrhy na léta 2014 až 2012. Byly to studie pro posouzení dopadu a potom probíhá další studie právě teď, která hodnotí zjednodušovací opatření členských států a snaží se kvantifikovat eh, jejich účinek pro nové období. Tady ta poslední studie bude k dispozici na počátku příštího roku a my vám je velice rádi přijdeme představit, pokud budete mít zájem. A konečně k kondicionalitě ex ante protože to je teď velice důležité téma kvůli eh, lhůtám pro naplnění akčních plánů, které jsou na konci letošního roku. Tady bychom chtěli připomenout, že komisařka Krecu eh, napsala eh, předsedkyni na konci srpna a informovala ji o nejnovější situaci, takže mohu říci, že došlo k nějakému pokroku ještě po odeslání toho dopisu. Je 25% nenaplněných ex ante kondicionalit, ten ak- akční plány jsou odsouhlasené a teď můžeme říci, že 34% odsouhlasených akčních plánů je naplněno. Takže v podstatě každých pár týdnů si můžeme všimnout změny a pokroku a samozřejmě celé by to mělo být na konci roku. Takže tolik jsem chtěla říci a děkuji vám za zprávu. Děkuji, děkuji, pane eh, kolego. Chtěl byste se chopit slova? Jenom velice krátce děkuji vám za všechny vaše příspěvky. Ty body, eh, o kterých tady padla zmínka, doufám, že tam znesete pozměňovací návrhy. Ale teď chci říct jednu věc, paní Westfále. Vy jste hovořila eh, eh, o tom, že se vám jedna věc nelíbí. Eh, já si teď kladu otázku, proč neobhajujete jasnou pozici? Oč se jedná ve výkonnostní rezervě, proti které jste? My jsme dostali příslip určité výkonnostní rezervě pro politiku soudržnosti a pro investiční pomoc. Snažíme se vybudovat systém, a ex ante stanovujeme výsledky a ex post se potom kontroluje, zda k tomu skutečně došlo. A něco nového na tomto systému ještě je, že rezervujeme část prostředků, aby těm, kteří budou dobře pracovat v členských státech, jsme řekli, pokračujte dál. Těch 6% celkem 21 miliard eur, to se rezervuje extra. A tak byla dohoda o systému, že se tady bude posuzovat po polovině uplynutého období a poté pak jsou už hotové výsledky, pak je kontrola slibů toho, co bylo uděláno a, když pak doj- a potom dojde k vyplácení. Ale co proti tomu mluví? Co je proti tomu? Je-li v těchto projektech tolik ctižádosti někdo, kdo už v roce 2000 18 ukázal, že to umí perfektně. Pardon, 2008. Je tady celá řada eh, takových příkladů lidí, kteří založili podniky, které se roztrostly, města, která budují regiony, mm, coaching a tak dále. To přináší daleko více, než si jenom pomyslíme. Proč tedy neřekneme, že to budeme dělat dříve pro lidi, kterým se to už podařilo. Tady bych tedy rád měl trošku více flexibility. Ehm, e, my to děláme v době krize. Máme tady proto 21 miliard. A pak bychom měli hovořit o tom, že je to trochu zdrženlivá metoda, ale vaše zdrženlivost, eh, s tou já nesouhlasím, paní kolegyně, my naopak potřebujeme rychlé postupy a flexibilitu. Máme, vyřešili jsme věci předfinancování pro Kypr, a u problému jsme vždycky ochotni eh, ještě něco přidat, ale tam, kde něco funguje dobře, najednou tu ochotu nemáme. Jak je to možné? Eh, to je výzva paní Westphal. Pokuste se navrhnout tedy nějakou iniciativu. Udělejte zprávu z vlastní iniciativy. V mé zprávě se nejedná, tak jak je to ve článku 16 odstavec 1. Bez či žádosti není žádná naděje a proto tento eh, prvek. Já prostě teď vyčkám na vaše pozměňovací návrhy a uvidíme, eh, zpracujeme to tak, aby to mohlo dojít do pléna. Děkuji mnohokrát. Lhuta pro pozdělování pozdějovacích návrhů je čtvrtek 15. září. A teď ukončuji rozpravu k tomuto bodu a vůbec celý náš plán. Máte někdo něco do bodu různé? No překvapivě nikoliv. Takže vám všem velice děkuji a chtěla bych připomenout, že příští zasedání se bude konat 11. září v úterý v 9 ráno. Eh, eh, října, promiňte, Října a děkuji tlumočníkům, děkuji vám za vaši pomoc a ukončuji hlasování našeho výboru pro dnešní den. Děkuji vám.